Vážení kolegové, mohu vás povolat k pořádku, prosím. Takže můžeme schválit návrh pořadu jednání. Ano, děkuji. Další je schválení zápisu z 21. a 22. ledna. Jestli nejsou námitky, tak bude zápis považován také za schválený. Děkuji. Třetí zpráva o proběhlém trialogu o státní přístavní inspekci. To je moje stará zpráva, takže v souladu s pravidlem jednacího řádu 70 bych vás chtěl informovat o prvním trialogu s irským předsednictvím o přístavní inspekci. Schůze trialogu se konala tady 30. ledna v parlamentu s tím Eh, parlamentu byl složen země jako zpravodaje a všech stínových zpravodajů. Komise byla zastoupena panem Kalamicosem. Chtěl bych připomenout členům, že tato revize se věnuje zapracování umluvy o eh, práci námořníků z roku 2006 a, eh, a jako celá řada mezinárodních úmluv Eh, potřebuje tedy také zapracovat do evropské legislativy. Eh, námožní eh, úmluva z roku 2006 vstoupí v platnost v srpnu tohoto roku, takže by bylo dobré, aby toto bylo tedy co nejrychleji implementováno. Během zasedání trialogu proběhla bohatá diskuse o dvou nejkontroverznějších tématech. Za prvé no, non-regrese a, non a neratifikace. V obou případech Rada pro dopravu zatím zůstává hm, hodně odlišného názoru, co se týče neratifikace. Rada je proti jakýmkoliv dalším inspekcím na lodích eh, polujících pod vlajkou zemí, které neu, nepodepsali úmluvu. Eh, eh, stanovisko výboru pro dopravu podporuje tyto inspekce navíc a obecný názor je, že by to byl užitečný nástroj pro pomoc pro vytvoření rovnějších podmínek eh, v této oblasti. Co se týče non-regression, Eh, výbor pro dopravu podporuje silné záruky obsažené v návrhu komise, především aplikace směrnice eh, by neměla vést k poklesu ehm, pracovních podmínek a Eh, předsednictví předložilo kompromisní návrh, které ale podle našeho názoru neřeší mm, náš problém, takže budeme dále pokračovat v jednání v příštím týdnu a uvidíme, jestli se nám podaří posunout. Pak jsme jednali o několika dalších bodech na té schůzi a předsednictví předložilo několik dalších kompromisních návrhů. Vítám kompromisní návrh týkající se ochrany e, důvěrnosti stěžovatelů v, v případě námořní dopravy a 27 února by měla pokračovat další jednání s irským předsednictvím. Tuto chvíli já netvrdím, že nutně tato příští schůze dospěje k nějakým konečným řešením, nicméně se mi zdá, že jsme zaznamenali již určitý pokrok. Takže tolik z mé strany ohledně tohoto trialogu. Má někdo nějaké otázky nebo připomínky na toto téma? Není tomu tak? Takže bychom mohli přistoupit k další zprávě. A to se e, týká e, dočasné odchylky od směrnice o vytvoření systému obchodování s povolenkami pan Groš. Děkuji, pane předsedo. My jsme v krátkosti doby, kterou jsme měli k dispozici, se snažili prostudovat zprávu a pokusili jsme se o kompromis. Chci poděkovat kolegům, kteří se toho účastnili velmi aktivně. Myslím, že celkově se tu rýsuje ve výboru stanovisko v tom smyslu, že tento princip stop the clock akceptujeme na jeden rok. Je to možná docela dobré znamení toho, že ty prostředky, které přes ETS získáme, se použijí pro životní prostředí, to je ten takzvaný earmarking. A v Evropě i mimo Evropu se velmi často vyskytovala otázka, co se vlastně děje s těmi prostředky. Nebylo by možné tu situaci zlepšit. Pokud je o další kompromis, nebo v diskuzi padaly také otázky, prodloužit to na víc než jeden rok či ne. Uh, v současné době za podmínek navržených komisí si myslím, že je na místě omezit to na jeden rok a společně s komisí pak po uplynutí eh, výročního zasedání eh, zjistit, jestli tam došlo k pokroku či ne. Pokud tam nedojde k pokroku, tak se vrátíme zpět ke staré metodě, abych to takto formuloval, protože eh, Komise zatím nemá žádnou ústupovou pozici nebo ji nechce oznámit. Takže eh, ne, pokud je o argumenty, nechceme je oslabovat. A další věc, pokud by se ukázaly pozitivní výsledky, tak eh, vyhodnotíme společně s komisí tyto výsledky a také jasně řekneme, že do budoucna se chceme vyhnout zkreslení. To znamená, jasně řečeno, že podle našeho názoru by se potom muselo jednat také o vnitroevropských linkách. To znamená, po konci roku 2013 bychom hodnotili tu situaci, sledovali nové možnosti a třetí věc, chtěli bychom se vyhnout tomu a zabránit tomu, aby nedošlo ke zkreslení, nebo spíš, aby došlo ke zkreslení, pokud jde o vnitrostátní, vnitroevropskou dopravu leteckou. To je to nejdůležitější v tuto chvíli. Samozřejmě, že jsme nedokázali dát všechno do těch zpráv. Někteří jsou velmi skeptičtí, jiní jsou zase optimističtější a nechtěli jsme se řídit eh, emocemi a city, ale logickými argumenty. Chci poděkovat ještě jednou všem, kteří konstruktivně spolupracovali. Děkuji, pan Alkadraoui. Děkuji. Děkuji, chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci a také za tempo, kterým pracoval. Myslím si, že za naši frakci můžeme tento výsledek podpořit. Je to otázka role. Můžeme souhlasit, nemusíme, ale Víc možností nemáme. Jde o tu otázku, zda to máme na rok pozastavit a já si myslím, že bychom měli postupovat tak, abychom umožnili další vývoj a našli globální řešení v boji proti změnám klimatu. A kromě toho tím také vzniká tlak a ten bychom měli využít. Nikdo, ani my v Evropě, ani ti druzí, nemají zájem a nepřináší nám konfrontace výhodu. Nestojíme o konfrontaci, musíme k tomu přihlédnout a budeme muset potom vyhodnotit, zda je výsledek uspokojivý nebo alespoň dostatečný. Dovolte mi abych se zmínil ještě o jednom bodu a chci požádat zpravodaje, aby zvážil své stanovisko. Jde o 22 a 13, tyto dva pozměňovací návrhy a Švýcarsko. Švýcarsko. Pokud je o Švýcarsko, tak s tím komise nakládá tak, jako kdyby Švýcarsko bylo členem Unie a podléhalo tomuto zákonu. Spravodaj tento názor nezastává. Já si myslím, že Švýcarsko je skutečně specifický případ. Švýcarsko má různé asociační dohody, aby mohlo převzít eh, některé úpravy evropské i pro oblast dopravy. A já mám pochopení pro švýcarské přátele, ale nemyslím si, že by bylo příliš rozumné, kdybychom v Evropě měli zemi, která má velmi důležitou leteckou společnost, která by nepodléhala potom těmto pravidlům, protože to si myslím, že by nebyly jednotné podmínky. Pani Meissner. Děkuji. My jsme se dohodli na tom, že chceme mít ETS v Evropě. Problém je, že ostatní se toho nechtějí zúčastnit a proto tento návrh Stop the Clock. Řekli to už oba předřečníci. Pokud je o Švýcarsko, abych začala od konce, my jsme žádali o to, aby Švýcarsko bylo vyjmuto. Je otázkou, jestli, je otázkou, jestli Švýcarsko můžeme zahrnout. Tak jak řekl pan Alkadrávy, tak je to součást Evropy, důležitá, ale já si myslím, že tam nemůže být, pokud nebude souhlasit s důležitými a zásadními body. A jinak jsem optimista a doufám, že do konce roku dospějeme na globální úrovni k dohodě, ke schodě Eh, v minulém týdnu byla delegace do USA eh, s velkými očekáváními. Uvidíme, jak to půjde dál. A důležitá otázka, alespoň pro mě, co uděláme, když nenajdeme globální řešení a zavedeme ETS u nás v Evropě, aniž bychom chtěli znevýhodňovat naše evropské letecké společnosti. Co s tím? Stop the clock a proto stop the clock, abychom je neznevýhodnili. Takže je to otázka v rámci Evropy, otázka toho, aby evropské aerolinky neměly slabší pozici v mezinárodní konkurenci, protože jinak by bylo možné, že dojde k tomu, že by jiní se mohli vyhnout a ostatní v Evropě ne. Takže Myslím si, že je správné zahrnout všechny, zapojit všechny, ale tady v letové dopravě, v letecké dopravě, eh, pokud je to celosvětová záležitost a my oslabíme část aerolinek, tak to asi nebude správné. A kromě toho jsem požádala, aby to moratorium platilo až do 1. května, protože eh, se kalkulace a eh, uzávěrky dělají vždycky na jaře takže si myslím, že to by byl lepší datum než konec roku 2013. Myslím si, že by to bylo logičtější, pokud hledáme globální řešení a nenajdeme ho a budeme hledat evropské. Děkuji. Děkuji, pan Kramer. Ano, děkuji také za paní Lichtenbergerovou zpravodaji. Pokud je o Švýcarskou, vidíme, pokud se budou chtít zapojit, uděláme jim nabídku, pokud řeknou ne, nemůžeme nikoho nutit. Kompromisy podporujeme a jde mi o to, aby bylo jasné, že pokud se na úrovni ICAO nic nezmění, tak to vstoupí v platnost, což je potřebné a samozřejmě když řekneme, že se zavedou eh, trasové ceny, tak Rusové kteří to mají přes Sibiř, nejsou ztrátoví. Všichni se rozčilují, dřív se říkalo, to, co dělají, to je hrozné, ale nestalo se nic. Musíme se do toho pustit, protože nám jde v rámci EU o, o aerolinek o ferové soutěžní podmínky a jsou to američané, číňané a rusové, kteří jsou proti, protože pokud se uplatní ETS pro leteckou dopravu, tak eh, je to bude zajímat i pro lodní dopravu. Takže chtějí to udusit už v zárodku a říkají, že to nebude fungovat. Máme také plán B, pochopitelně, a já si myslím, že bychom to měli jasně říci. My bychom mohli, pokud se dohodneme v Evropě, zavést také daň z kerozinu. To můžeme udělat. A ten trh 500 milionů cestujících nebo občanů tady v Evropské unii je obrovský. Podle dohody, podle umluvy z Chicaga se nedaní jenom ten kerozin, který je v letadle, ale pokud se tankují pohoné hmoty a to letadla v Evropě dělají, tak budou zaplatit daleko více, to víme. A proto také jsme začali s ETS, protože daň z kerozinu by byla daleko dražší. To všichni ví, takže si myslím, že ten kompromis je správný. A pokud se nechce ve světě nikomu do toho, tak, nikomu, tak musíme začít my, když řekneme, že to musíme upravit celosvětově, bude to obtížné, protože ten, kdo udělá první krok, prohraje. My jsme na posledních schůzích, když šlo o ochranu klimatu jako Evropané, ztratili hodně. My jsme byli v čele a víme, co to je. A víme, že když se Evropa nedohodne, tak se nestane nic. Děkuji. Mrs. Foster. Paní Foster. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. A děkuji Matě za jeho komentáře. My souhlasíme v EKR s tím, že je zde otázka konkurenceschopnosti a to, že se tedy ten systém zastaví, ovšem neplatí pro všechny lety a my nevíme, jak to bude vypadat, když vnitroevropské lety nebudou mít toto pozastavení. To je tedy první věc. Ty pozměňovací návrhy, protože máme jich několik, my určitě nepodpoříme pozměňovací návrhy některých kolegů, které se týkají příjmu z ETS. To nebylo vždycky jasné. Když se objevila ta směrnice, hovoříme tedy o společnostech, ne o nějakých eh, charitativních organizacích. A kdyby tam bylo něco, co by se týkalo příjmu, tak bychom se vrátili k průmyslu, který by to využil možná pro výzkum, ale nemyslím si, že by to mělo takto fungovat. A potom uvidíme ještě, jak to dopadne s ICAO po tom roce, protože to bude také velmi zajímavé. Jak říkala paní Meissner, vedli jsme velmi zajímavé diskuse minulý týden s našimi americkými přáteli a není to pro někoho snadné ale myslím si, že pořád je zde jedna otevřená otázka. Američané s námi souhlasili, nebo s některými z nás souhlasili, že se nejedná pouze o tržní opatření, tlačí na takové věci, jako je jednotné nebe, technologické pokroky a Teď se hovoří o ETS a o začlenění letectví do ETS, jako kdyby to bylo něco jako nějaký všelek, který zastaví všechny emise. To samozřejmě není pravda, tak to nikdy ani nebylo myšleno. A máme ještě jednu otázku pro komisi. Co se stane po uplynutí toho roku, když se neodehrají žádné změny, protože to by bylo opravdu velmi zajímavé. A vrací mě to k tomu prvnímu bodu, na který zde upozornil náš zpravodaj, ohledně konkurence schopnosti a konkurence mezi interregionálními a evropskými dopravci. Děkuji. Paní Devejrak. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, stejně jako ostatní podpořila návrh eh, Evropské komise, který nám umožní sklidnit eh, situaci s třetími zeměmi příští podzim v rámci ICAO. Je to tedy pozitivní přístup, nicméně určité podrobnosti nejsou ještě zcela vyhraněné a mě by zajímalo stanovisko Evropské komise. Druhá pololetí roku 2012 eh, tam nám bylo oznámeno, že pouze vnitroevropské lety budou podléhat ETS. Jak to ale vypadá s předcházející legislativou, kterou jsme odhlasovali? Jak to můžeme teď interpretovat. Ty emisní poplatky se vztahují ne na nákup, ale na ty emise a naše podniky mohou využít až 15 mezinárodních úvěrů a to vychází ze všech jejich letů, jak eh, vnitrostátních, tak zahraničních. A teď ale se mění pravidla hry a mohou používat tyto úvěry pouze do výše 15 těch eh, vnitroevropských letů. Takže Oni nám důvěřovali, důvěřovali komisi a důvěřovali zákonodárcům a my dnes říkáme, vy jste sice dodrželi pravidla, ale my ty pravidla teď eh, měníme, takže ty kvota, kvóty znamenají skutečnou ztrátu. A já říkám, že je to čistá ztráta, protože tyto kvóty samozřejmě mohou být odloženy, ušetřeny, mohou se používat až do roku 2015, ale vzhledem ke snížení stropu na období 2013 až 2015, tak to povolení 1,5 procent ročně vám určitě nepomůže, když budete dodržovat směrnici z roku 2008 a nepodaří se vám takto využít eh, tyto úvěry. Chápeme, že se jedná o tržní nebo o zákon trhu a že to byla špatná volba takto dodržovat legislativu, ale můžeme my jako zákonodárci opravdu takto nakládat s těmi, kteří nám důvěřovali. Proto já jsem předložila pozměňovací návrh, který není pro určitou společnost, nicméně je to pozměňovací návrh, který chce ušetřit ty aktéry, kteří dodrželi pravidla hry a já vás prosím, abyste podpořil tento pozměňovací návrh, který je podle mě založen na zdravém rozumu. Děkuji. Paní Lichtenberger? Já herzlichen Dank. Ano, děkuji a omlouvám se za spoždění. Měla jsem nějaké povinnosti ve, v právním výboru. Pochopitelně všichni, zejména za zelené, bychom si přáli daleko ambicioznější cíl a větší tlak v této oblasti, protože musíme mít na paměti i dynamiku. Čím podajnější jsme už teď, tím více jsou ostatní motivováni k tomu, aby to schodili ze stolu a ignorovali to zcela, tak jak jsme to v některých jednáních s zástupci Ameriky také zažili. Chci poděkovat za to, že tu byla zohledněna také otázka earmarkingu, protože je třeba bojovat proti této domněnce, že bychom to viděli pouze jako tiskařský stroj na bankovky. Je třeba říci, že v této oblasti nám jde o ten další vývoj. Samozřejmě se skřípáním zubů budu souhlasit, ale v tomto případě souhlasit můžeme. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a za komisi paní Badíny. I'm sorry, that's, that's a very new Omlouvám se, to je opravdu nezvyklá výslovnost. Badram se jmenuji. Já mohu říct jenom to, co je tady napsáno na papíře, tam je napsáno Badíny, já se omlouvám. Dobrá, děkuji. Děkuji zpravodaji ještě jednou i všem, kteří si dali čas a komentovali náš návrh odchylky. Já budu velmi stručná, okomentuji jenom některá ta vystoupení, která tady zazněla. Za prvé je pro nás v komisi trošku těžké pochopit návrhy rozšíření eh, odchylky také na eh, vnitroevropský eh, provoz celý smysl té odchylky byl reagovat na pozitivní dynamiku v rámci eh, ICAO eh, dočasnou odchylkou od aplikace eh, systému emise, emisních povolenek pro letadla odletající a přiletající z třetích zemí. Ehm, a kdybychom měli říci, že dáme také výjimku pro vnitroevropské lety v kontextu, kdy se snažíme eh, domluvit ambicioznější celosvětový režim, tak to mm, je podivné. Co se týče Švýcarska, Švýcarsko je zvláštní případ. My jednáme se Švýcarskem, chtěli bychom propojit naše, náš systém ETS s, tím, s nimi. Ta je jednání postupně zaznamenala jistý pokrok. V letošním roce zdá se, že by naše systémy mohly být plně propojené v dohledné době a to v době, kdy Švýcarsko nenamítalo nic proti tomu, že bude zahrnuto do systému ETS, tak pak by bylo pro nás zajímavé ze strany EU Eh, navrhnout rozšíření výjimky také na Švýcarsko. Švýcarsko také sdílí stejné eh, ambiciozní cíle ochrany životního prostředí jako Evropská unie. Co se týče mezinárodních úvěrů, naše eh, odchylka je dočasná, jednoletá Eh, pokud nedojde k žádné dohodě, pak taková odchylka určitě skončí a, eh, a evropský systém obchodování s povolenkami bude platit v plné míře na letecký eh, provoz. A a to se týká i využívání mezinárodních úvěrů. Ono je to nadále omezeno na 15 celkové povinnosti. Někteří provozovatelé nakoupili povolenky eh, v eh, s výhledem stoprocentního pokrytí a oni stále ještě mohou plně eh, jaksi se podrobit systému ETS a v takovém případě je možné těch 15% využít a pokud provozovatel bude chtít využít tu odchylku, tak pak dojde k značnému snížení nebo dochází k, snižovacím faktorům těch ekonomických dopadů e, dodržov, v souladu tedy systému, čili v případě, že by potřeboval větší e, objemy mezinárodních e, těch kreditů, tak v následujících mohou buď je buď prodat na trhu nebo využít v pozdějších letech. A při eh, obchodním rozhodování existuje vždy nějaké riziko. Také víme, že někteří provozovatelé letadel eh, některé náklady již eh, uplatnili v, dopředu, protože očekávali mm, odchylku a ti potom vlastně by měli jaksi plný, plný zisk z toho, ale to je zase eh, věc, kterou nemohli stoprocentně předvídat, čili je to otázka obchodního rozhodnutí a mm, tak ty důsledky budou tedy omezené pro všechny provozovatele. Co se týče toho, co se stane v, eh, v případě ne dosažení dochody s dočasnou odchylkou, pak se vlastně tedy ten eh, systém ETS bude aplikovat eh, v plném rozsahu na mezinárodní lety. A to je klíčová součást právě té dohody o odchylce a je to velmi významné pro vůbec kredit našeho postavení v rámci eh, ICAO. Děkuji, paní Badra. první čtyři písmena byla dobře, ale ty poslední tři dělali potíže. Takže to úplně vás posunulo ze středomoří až někam na sever. Paní Foster, máte otázku? Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za komplexní odpověď, ale jedna otázka zůstala otevřená. Co se stane, když na konci roku všichni ty podmínky splní a my víme, že některé třetí země eh, řekli svým zemím, že to stejně nemusí naplňovat. Promiňte, paní Foster, ale to je otázka. No ale já bych ráda slyšela odpověď. A můžete zopakovat tu otázku? Co uděláte, pokud třetí země nadále nebudou připravené na konci roku Eh, jak si naplnit ty podmínky. Já se snažím to vyjádřit srozumitelně, abych se dočkala odpovědi. Dobře. Tak prosím, paní Badram, chcete na to odpovědět? Velmi stručně. My jsme neudělali výjimku z aplikace našeho zákona a naše odchylka je naplánovaná pouze na jeden rok. Tečka. Já si myslím, že prostě tady není žádný plán B. Pan Groš. Eh, Děkuji za připomínky ke Švýcarsku. Řeknu jenom tolik. Myslím si, že tady budeme muset eh, přenechat komisi, aby prověřila, zda máme eh, existující rámec a zda v tomto rámci dospějeme k dohodě. Takže teď bychom neměli předjímat eh, výsledek eh, a dávat to do zprávy, protože nevíme, co bude, když Švýcarsko nebude chtít. A proto navrhuji pro 22 a 13, abychom hlasovali pro, protože v tuto chvíli je to nejlepší. Druhé, druhá věc, připomínám, že my jako komisi připomínám, že my jako parlament budeme zapojeni do toho hodnocení. To budeme dělat společně. A v tomto Během tohoto hodnocení bychom v další fázi měli prodiskutovat to, co tu řekli kolegové. Tam budeme muset více přihlédnout k těm aspektům, které zkreslují situaci na trhu a k tomu, by mohly patřit ty takzvané mezinárodní kredity, protože je to komise, rada i my, kteří budou projednávat tuto situaci a budou moci tuto věc přizpůsobit. Vím, že zatím nevyužilo mnoho aerolinek tuto možnost, ale není možné, a to je pravda, aby ty společnosti, které se na to připravily, na tu změnu, aby byly potrestány a ty, které spekulovaly s tím, že se to zákonodárství tak jako tak nesplní a neprojde, tak ty by vlastně z toho těžila. těžili. To si myslím, že by zkreslilo situaci konkurence velmi. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Groši. Hlasovat se bude zítra. Takže uvidíme, jaké je naše stanovisko pro výbor NV. Děkuji vám všem. A teď eh, přerušuji zasedání výboru. Koordinátoři se sejdou v pět hodin. A já jen připomínám, že zítra máme na pořadu jednání, na kterém jste se shodli, máme schůzi, kde budeme si vyměňovat názory s ředitelem EASA a také Evropské agentury pro bezpečnost letectví a také pan Kalas nás navštíví a bude prezentovat balíček o čistém transportu, čisté dopravě. Takže v pět hodin eh, koordinátoři. Děkuji.